Podle programu nás čeká společná rozprava, která se týká přistoupení Chorvatské republiky. Doporučení pana Svobody, o, která, které se týká smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky a dále je to eh, zpráva opět pana Svobody, tedy druhá zpráva o žádost Chorvatska o členství v Evropské unii. Hned dám slovo zpravodaji, panu Svobodovi, který má čtyři minuty, prosím. Danke, Frau Präsidentin. Děkuji, paní předsedající. Pane předsedo rady, pane komisaři, vážení hosté z Chorvatska, s předsedou parlamentu, poslanci, a zároveň eh, šéfem jednání přístupových a pane velvyslanče. Dnes tomuto parlamentu předkládám poslední zprávu k Chorvátsku. Eh, byl to proces eh, dlouhý a obtížný. Vystřídali se během toho té doby tři eh, premiéři, ale hovořili jsme také s řadou dalších politiků, jako s pan, pany Busič, eh, Milanovič a dalšími. Všichni to politici eh, se prokázali napříč partaj politickými hranicemi jako vyzrálí vyjednavatele a tak se to má dít a tak je to dobrý příklad pro další regiony. Chtěl bych poděkovat eh, také stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Chci poděkovat také komisi a panu komisaři Filemu. A samozřejmě také radě. Pouze důsledným přístupem Evropské strany se nám podařilo spolu s odpovědnými chorvatskými politiky dosáhnout eh, provedení a realizace nezbytných reform a zejména také Eh, docílit eh, spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem v Háku. Nejde o pomstu, nejde o eh, nějaké si hm, evropské záležitosti, evropské hm, staré chyby. Jde prostě o překonání historie. Já jsem to nikdy nevnímal jako kritiku nebo zbytečnou sebekritiku Chorvatska, ale prostě eh, bylo využeno, využito příležitosti tak, aby se této příležitosti využilo. Mnoho bylo tedy vykonáno také v boji proti korupci. To, že bývalý premiér stojí před soudem, pro mě není Eh, důkazem toho, že tam byla strašná eh, korupce, ale spíše toho, že korupce se řeší a že se proti, němu, proti ní bojuje tak, jak se patří. Také samozřejmě došlo k reformě justice. Nadále bude probíhat monitoring, což je, domnívám se, důležité, eh, poněvadž komise chce se ujistit, že reformy budou pokračovat. Také pokud se týče srbských navrátilců, zde tedy eh, Chorvatsko vykonalo mnoho. Chci poděkovat pánům Jozifoviči a Tadečovi za kroky, eh, které eh, dosáhly, zejména nebo například ve Vukovaru. Já jsem ve Vukovaru byl několik málo týdnů po té, co se tam došlo ke výboji agrese a k ničení. Při poslední návštěvě jsem v Vukovaru viděl mnoho lidí, kteří myslí na budoucnost. Byl jsem ve škole společné chorvatsko-srbské školy a viděl jsem, že oni jsou ochotni debatovat o budoucnosti. Lidé ve Vukovaru mnohdy vědí více o tom, o co jde v Evropě, eh, vědí tedy více než mnozí Evropané, že jde tedy o překonávání nenávisti a rozdělení. A také to, že Dunaj není dělící řekou. A já bych nyní chtěl pokračovat ještě další dvě minuty, které bych měl mít na konci. V tomto smyslu bych chtěl říci, že jsem přesvědčen, že právě z tohoto důvodu bude Chorvatsko dělat všechno pro to, aby také jiným zemím v tomto regionu ukázala možnost vstoupit do Evropské unie. Politika sousedství je důležitá a já jsem velice vděčný za to, že Chorvatsko i Slovinsko, a tady bych chtěl také poděkovat slovinskému premiérovi, že se jim podařilo překonat eh, dlouhý spor, pokud se týče jejich pohraničního konfliktu. Chorvatsko pro mě představuje důležitou, důležitý kamínek v mozaice evropského sjednocování. A já doufám, že rada bude odvážná, že se jim podaří také eh, v otázce Černé hory a Srbska, eh, že se podaří ukázat, že proces rozšiřování může pokračovat. Otázka nyní je, tedy objevuje se otázka, eh, zda právě to rozšiřování není spolupříčinou našich dnešních problémů, ale zdá se, že tomu tak není. Já tedy doufám, že zítra v tomto parlamentu eh, bude široký konsensus eh, s vstupem Chorvatsku. My jsme tady v těžké době, jsou zde nálady defetistické a my právě teď potřebujeme ukázat, že Evropa může fungovat dále a to i s Chorvatskem. A toto bude, to zítřejší hlasování může být jasným signálem, že věříme právě v takovouto Evropu. Děkuji, vy jste již vyčerpal i ty dvě vaše minuty a nyní mm, pan ministr za radu pan Dovljevič. Prosím, máte slovo. Eh, Paní eh, předsedkyně, eh, pane komisaři, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych využil příležitosti se zapojit do této diskuze o poslední etapě, která povede k, mm, k uzavření smlouvy o přistoupení Eh, Chorvatska, což bude 28. člen Evropské unie, což je velice pozitivní vývoj. Já myslím, že všichni musíme poblahopřát Chorvatsku, že se jim podařilo úspěšně završit eh, dlouhý proces vyjednávání. Také zde bych chtěl i zopakovat, že jsem přesvědčen, že politika rozšíření je jedna z nejúspěšnějších politik EU. Evropská unie, respektive evropská integrice, má hlavní cíl a to je posílení míru stability a usmíření a rozšíření. To je jeden z hlavních nástrojů pro splnění těchto cílů. V době, kdy Unie čelí velkým problémům, o kterých jsme právě diskutovali, tak přistoupení Chorvatska to je právě jeden z důvodů, proč eh, Evropa musí spolupracovat eh, v jednotném rámci. A eh, to je jeden z velkých úspěchů evropské integrace a hm, všichni si to uvědomují. Náš, váš parlament eh, vždy tedy podporoval proces vyjednávání a já vám za tuto podporu děkuji. Dnes dovolte, abych potrhl, že jeden z klíčových kamenů eh, eh, je, že eh, kandidáti se přijímají podle zásluh, podle toho, že splní podmínky, které Evropská unie stanovuje. Tato podmíněnost je zásadní pro to, aby se zajistilo, že kandidát je připraven na členství, protože členství samozřejmě nese sebou velké výhody, ale také i povinnosti a závazky. A ty mají za cíl zajistit, že všichni občané plně budou moci využít členství členství. A to má přímý dopad i na důvěryhodnost naší politiky rozšiřování. To je něco, co si musíme pořád a pořád opakovat. Také je zde další důležitá eh, součást procesu. Pokud kandidát stanoví kritéria, tak i Evropská unie musí plnit své přísliby. Za předpokladu, že vy dáte souhlas s přistoupením, tak eh, zde v Bruselu v pátek, eh, příští pátek budeme moci podepsat smlouvu a bude to eh, tedy za účasti paní Kosov, která bude moci potom být, tedy premiérka, musí být jako pozorovatel na zasedání summitu a doufám, že to bude pro ní optimistická zkušenost. Rovněž i chci zmínit, že Zatím ještě práce neskončila, tak jak i e, uvedla Červnová rada, Chorvatsko bude muset pokračovat v reformách, e, tak aby bylo schopno plně se zhostit závazků vyplývajících z, z členství. Tedy udržitelné výsledky jsou očekávány a my budeme monitorovat tento proces a to především v souvislosti se soudnictvím a otázkami eh, základních práv kapitola 23 a potom kapitola 24, tedy spravedlnost, bezpečnost, svoboda. Eh, I eh, komise vydala tedy právu o pokroku Chorvatska a bude monitorovat nadále plnění všech kapitol a budeme vyhodnocovat vývoj a tento parlament bude průběžně informován. Eh, a samozřejmě jde o budoucnost, poněvadž vstup Chorvatska do Unie je důležitý pro celý region. Je to pozitivní signál a může podpořit prosperitu, smíření, stabilitu a zlepšení vztahu v regionu. Toto jsou skutečnosti a podepsání smlouvy tady mělo být také silným pozbuzením dalším zemím v regionu, aby usilovali o smíření se sousedy a aby byly odhodlány pokračovat ve svém přístupovém procesu a plní kritérií. My doufáme, že tento podpis 9. prosince dodá novou hybnost evropskému výhledu, evropské budoucnosti západního Balkánu a v dalších reformách. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane ministře a nyní dám slovo eh, kolegům z různých výborů. Nejprve pan Ferm má minutu za rozpočtový výbor, bude hovořit, prosím. No, no. <laughs> Se omlouvám ještě pan komisař, <laughs> omlouvám se. Nejprve pan komisař, tak prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci tohoto parlamentu. Dnes je ten rozhodující moment. Jste povoláni, abyste vyjadřili váš souhlas k tomu, aby se Chorvatsko stalo 28. členem Evropské unie. A těší mne, že mnoho chorvatských kolegů, kteří s námi měsíce a roky pracovali, jsou s námi a sdílejí tento důležitý moment. Vážení poslanci, Evropská komise již pozitivně eh, vyjádřila z té stanovisko 12. října doufám, že stejně tak budete hlasovat zítra o doporučení eh, připravené panem poslancem Svobodou. To umožní radě, aby učinila rozhodnutí o přistoupení Chorvatska a že smlouva o přistoupení bude podepsána 9. prosince. Váš hlas bude hlasem pro Chorvatsko, hlasem pro region, pro Evropskou unii. A v první řadě je to hlas pro Chorvatsko pro Chorvatsko, které je velice odlišné od té země, která požádala o přistoupení do Evropské unie téměř před deseti lety. Chorvatsko, kde transformační síla procesu rozšíření je jasně viditelná v celé řadě aspektů. Hospodářství je připraveno tvořit součást vnitřního trhu a také vyrovnat se s finanční krizi a stávajícími těžkými dobami. Rozhodně ale Chorvatsko musí pokračovat v hospodářských reformách a ještě eh, dále. Demokratické principy a základní práva jsou tam respektována a právní stát byl posílen prostřednictvím celé řady reform. Toto všechno je výsledkem té těžké práce, kterou Chorvatsko provedlo. Na základě nového koncenzu ohledně rozšíření je tak Chorvatsko první kandidátskou zemí, která splnila a dokončila eh, přístupová jednání a na základě nové uplatňované metodologie, která zahrnuje systematické používání našich měřítek. Chorvatsko prokázalo, že splnilo ty striktní podmínky a proto je připraveno stát se eh, členským státem k 1. červenci 2013. Konkrétně jsme se zaměřili na reformu soudnictví a boj proti korupci. Toto pomohlo a vedlo také Chorvatsko v průběhu mm, jednání a celého procesu. Vedlo to k podstatným změnám a zlepšení v terénu, například způsob, jakým um, soudní a policejní úřady v Chorvatsku stíhají různé případy korupce. Ale to není vše. Chorvatsko jasně musí ukázat, že opravdu splní všechny ty závazky, které na sebe převzalo v rámci jednání. Přípravný proces bude pokračovat až do momentu přistoupení. Potom bude naprosto zásadní, aby se vytvořila vláda po eh, volbách v prosinci. A mohu vás ujistit, že naše komise i nadále bude sledovat a také oznamovat o tom, jak Chorvatsko opravdu plní své závazky a budeme tak činit hloubkově a objektivně. A to vše s cílem přistoupení. I nadále budeme hodnotit Chorvatsko v této závěrečné fázi přistoupení. Komise také i nadále bude neustále informovat Evropský parlament a já jsem ochoten s vámi naše nová zjištění projednávat. Paní předsedkyně, je to také hlas pro celý region. Pokrok Chorvatska ukazuje cestu dalším. Ukázal také, jaké jsou přínosy evropské integrace že je to vše v jejich dosahu. Rozšíření nabízí velké politické, sociální a hospodářské přínosy. Rozšíření vlastně sílilo jako taková kotva pro stabilitu a pro regionální spolupráci. Rozšíření je tou hybnou silou směrem k demokracii a k právnímu státu. Z hospodářského hlediska rozšíření povede k navýšení životní úrovně v nových členských státech Proces rozšíření ale není jenom o sladění legislativy a evropského aký komunitér, zejména je to o změně společnosti, o přijetí hodnot, na základě kterých se zakládá naše unie. A tyto hodnoty jsou úzce spjaty s oblastmi soudních a základních práv, oblasti svobody a práva a bezpečnosti. Rozvinuli jsme nový přístup a v budoucích jednáních navrhujeme, aby se řešily v první řadě tyto otázky a uzavíraly se jako poslední. Paní předsedkyně, vážení poslanci, nesmíme zapomenout, že tento hlas je také hlasem pro Evropskou unii. Rozšíření je naším strategickým zájmem pro naši bezpečnost a pro naši prosperitu. Přijetí Eh, zemí eh, západního Balkánu naš, eh, našich hodnot znamená, že provedli také závažné politické reformy. Integrace do vnitřního trhu, to půjde zase na úkor prospěchu našim exportérům a podnikatelům. Přijetí našich aky povede k lepším politickým strategiím pro oblast, jako jsou energetika, doprava, životní prostředí a další strategické oblasti. Důvěryhodná politika rozšíření je vlastně naším nejlepším nástrojem, jak podporovat tento reformní a transformační proces. Přistoupení Chorvatska je nyní již realitou a prokazuje důvěryhodnost této politiky. A já bych rád na závěr chtěl poděkovat vám za spolupráci a podporu, protože bez nich bychom rozhodně nemohli dnes eh, činit historii. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Nyní se dostáváme k zástupcům různých parlamentních výborů. Nejprve pan Ferm, minuta za rozpočtový výbor. Vážení kolegové, členství Chorvatska je historická událost a já doufám, že eh, se k tomuto trendu přidá také zbytek západního Balkánu. My doufáme, že se nám podařilo správně zhodnotit hospodářské aspekty chorvatského vstupu. Chorvatsko se musí zlepšit, pokud se týče efektivního vynakládání prostředků EU. A to není jenom lokální eh, úroveň, eh, jde také o centrální orgány. Doufáme, že se zde bude dařit dosahovat pokroku, podobně jak se to podařilo v oblasti boje proti korupci. Domníváme se, že toto jsou dobré investice do Chorvatska, do Evropy a proto říkáme vítejte mezi námi. Děkuji, milý kolego, a nyní za ústavní výbor má slovo pan Trackovský minuta. To je šťastný okamžik, že v této těžké době můžeme pokračovat s rozšířením, eh, které v rozporu s některými názory jde ruku v ruce se změnami a je to potenciál pro růst. Dovolte, abych eh, sdělil jeden institucionální aspekt. Chci zdůraznit ty postupy pro přijímání a smlouvu o přistoupení na straně jedné a na druhé straně je to protokol od Irska a České republiky. E, mají ale i jiné správní základy články 49 a 48, tudíž nelze je dát do jednoho právního aktu, i když ty dva postupy budou asi časově do sebe e, mm, zapadat, tak jak i Rada o tom rozhodla v červnu 2009, ale jakékoliv propojení nebo nastolení v vztahu mezi těmito dvěmi procesy nemohou odsunout datum vstupu, takže vyšleme pozitivní signál. A na naše chorvatské přátelé, ano, jsou teď eh, v posledním etapě na cestě do Evropské unie, takže jim bych chtěl říci, že je zcela podporujeme. Eh, Děkuji, pane kolego. Nyní máme řečníky za politické skupiny a nyní za EPP má slovo pan Poslt dvě minuty. Paní předsedající, eh, tento parlament už víc než 30 let podporuje Chorvatsko. Já jako mladý asistent Oty von Habsburga jsem na začátkem 80. let byl u toho, když první exiloví Chorvati pod eh, vedením paní Dončaviče, že eh, bojovníci za lidská práva přicházeli do Štrasburku a informovali nás o e, nadějích na svobodu v Chorvatsku. Demokratizační proces e, v prvních svobodných volbách v roce 1990 jsme sledovali a my jsme dělali všechno proto, abychom upozornili všechny na to, že je třeba jednat s Bělehradem o mírové proměně Jugoslávie v konfederaci. Eh, bohužel eh, skalní komunisté a jejich tanky, stejně tak jako nedostatečná informovanost na západě tomu zabránila. A teprve o několik let později Evropská unie uznala nezávislost Chorvatska. Od té doby je Chorvatsko na cestě do Evropské unie. Je to výborně připravená středoevropská země, jedna z nejlépe připravených kandidátských zemí, jaké jsme kdy měli. A já bych chtěl skutečně poděkovat, eh, vážený pane kolego Svobodu, že bylo možné, že jsme spolu s dalšími zpravodaji a stínovými zpravodaji eh, dosáhli po mnoha letech toho, že právě tento parlament zmírňoval a odstraňoval mnoho nespravedlivých překážek na cestě Chorvatska. Byly to překážky, které byly často eh, umělé a nepřijatelné. Eh, ten přirozený přístupový proces už byl přitom dostatečně těžký a na Chorvatsku se bohužel testovaly daleko přísnější kritéria než u jiných přístupových kandidátů. Chorvatsko to bravodně zvládlo a já už dnes eh, eh, mohu říct, že jsem rád, že chorvačtí pozorovatelé nám již brzy pomohou eh, dát Evropě nový, nový impuls. Děkuji. Děkuji, pane poslete. Nyní eh, za socialisty demokraty pan Vigenin, dvě minuty. jsem, že zasedání... Děkuji, paní předsedající. Já jsem přesvědčen, že asi eh, eh, by toto zasedání tedy neznělo tak slavnostně, kdybychom hovořili o tématech, jako je ekonomika, tedy problémy, které Evropa řeší, ale já myslím, že kdyby Chorvaté slyšeli podobné rozpravy tady, tak možná by si kladli otázku, zdali chtějí nebo nechtějí vstoupit, ale eh, vstup Chorvatska určitě bude prospěšný pro tuto zemi i pro Unii. Já mm, vím, že je přivítáme v takovém zvláštním okamžiku. Eh, eh, situace v Evropské unii možná ale není tak tragická, jak někteří nám chtějí namluvit. Evropská unie má budoucnost a je atraktivní. Dovolte, abych zmínil něco, co jsme již slyšeli od jiného zástupce kandidátské země, který řekl, vy pořád říkáte, že to je těžké tady, ale vy nevíte, co to je být mimo Evropskou unii a e, řešit problémy spojené s krizí. <clears throat> Já e, doufám, že Evropská unie hm, eh, plně hm, většinově podpoří eh, vstup Chorvatska a hm, úkol Chorvatska bude teď spolupracovat, spolupracovat s členskými státy a doufáme, že harmonogram ratifikace bude splněn a že Chorvatsko bude schopno vstoupit podle plánu. Jsme rádi, že pan Svoboda který zastupuje socialisté demokraty, úspěšně vytvořil eh, zprávu, která vynikajícím způsobem pomůže Chorvatsku. Já bych chtěl zdůraznit jeden aspekt ve zprávě, a to je zapojení občanů. To je důležité. Doufáme, že referendum eh, bude úspěšné a že se dostaví hodně voličů. Mám tím na mysli referendum v Chorvatsku. Teď něco na pana Posota úplně závěrem. Chorvatsko eh, eh, eh, splnilo předběžné předpoklady a nepotřebuje ale monitorovací mechanismy, tak jak Bulharsko či Rumunsko. Děkuji. A nyní za ALDE pan Weigl dvě minuty. Pane gospod komisar. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení hosté z Chorvatska na tribuně, je nám ctí, že jste si nás sem přišli poslechnout v tento den, který je pro vás tak významný a který je významný i pro nás. Chorvatsko muselo dlouho čekat na tuto sváteční chvíli. Několik takovýchto svátečních chvíl ještě přijde v těch nadcházejících týdnech. A já si myslím, že Chorvatsko své členství muselo zaplatit trochu dražší cenou než jiné státy, které v těch posledních deseti letech přistoupily do Evropské unie. Byl to také následek takové, řekněme, zlé optiky v Evropě, tedy, že Chorvatsko je údajně jedním z těch vyníků války na Balkáně a ne jednou z těch největší obětí této války. A my dnes můžeme konstatovat, že ta myšlenka o Evropě a budoucnost Chorvatska vlastně přispěje a i již přispěla k větší soudržnosti evropské politiky přispěla také k tomu správnému myšlení lidí v Chorvatsku a to je rozhodně správný cíl, který se nám podařilo splnit. Chorvatská společnost je heterogenní společnost a dnes tam všichni mají stejný cíl. Na jeho splnění se všichni těší. Samozřejmě jsou tu ještě některé otevřené kapitoly, pan komisař o nich hovořil a já se v tomto připojuji. Ano, ještě je tu mnoho věcí, kde se musí Chorvatsko zlepšit, zejména co se týče ochrany lidských práv, ochrany menšin a další problémy. Nicméně to nejsou ostatně jen specificky chorvatské problémy. Takové problémy máme i my. Takže na závěr Chorvatsko vítejte. My se těšíme na nového 28. člena Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pan Tanok, dvě minuty. Paní předsedající, já s potěšením trávím své dovolené v Chorvatsku a vidím, jaká je tam prosperita, jak to pokračuje celé vpřed. Já musím říci, že moje skupina po vyjednání všech kapitol eh, dá svůj souhlas k evropskému vstupu Chorvatska. Chorvatsko Eh, se skutečně snažilo například eh, svého bývalého premiéra uvěznilo za korupci. Nicméně ještě zpívá toho mnoho, zejména v boji proti eh, organizovanému zločinu a mm, návrat vyhnanců. Také je to otázka ochrany svědků a podobně. Chorvatsko Doufejme, že je a bude nadále prosperující mediterální zemí a že tedy Evropské unii pomůže. A já si myslím, že současné liberalizace eh, víz pro Chorváty v rámci Schengenu eh, nevedlo k tomu, eh, že by se snad zneužívala migrační politika a tak dále. Chorvatsko bude druhou ex republikou po Slovinsku, která vstupuje do EU a já velice doufám, že také jejich eh, další sousedé jako je Černá hora, eh, se bude snažit eh, rychle vyřešit své problémy a také Makedonie, že brzy začne vyjednávat o vstupu. Situace eh, dalších západobalkánských zemí eh, zatím zůstává přece jenom nejasná, ale eh, Chorvatsko, jakmile se stane členem, jakmile bude referendum a jeho výsledek bude ratifikován, bude moci silně podpořit své sousedy v tomto úsilí. Děkuji. Děkuji. Vidím modrou kartu. Pan Poslet má otázku na pana Tanoka, tak ale rychle, prosím. Ano, přijmu tuto otázku, pane Poslete. mě velice těší eh, řeč pana kolegy Tonoka. Jenom těch bych se eh, zeptat, on hovořil o bývalém premiérovi. Eh, zda tedy ví, že bez něho by Chorvatsko dneska nebylo tak daleko a zda si myslí, že by také tento premiér si zaslouží férové posouzení bez politických předsudků. předsudků. Ano, děkuji. Netanoku, prosím, odpověste. <clears throat> Samozřejmě politici nebudou eh, komentovat soudnictví, samozřejmě věřím ve spravodlivý proces a já hm, doufám, že to je to, co i vlastně eh, eh, on vlastně pomohl na cestě k Evropské unii, ale pokud bude obviněn a usvědčen z korupce a defraudace, tak musí za to trestně právně zaplatit jako všichni, ale to přece není na našem parlamentu, aby o tom rozhodoval. Děkuji, pane Tanoku, říká paní předsedající. A nyní za zelené na minutu a půl paní Lunaček. Paní předsedající, pane komisaři, eh, prožíváme dobré dny pro Chorvatsko i pro Evropu. A jako Evropa eh, nemáme takových dobrých dnů mnoho v poslední době, takže užijeme si této oslavy zítřejšího podepsání smlouvy s Chorvatskem. Já bych chtěl chtěla chorvatské vládě, ale všem chorvatským občanům také poblahopřát jménem naší zelené frakce za všechno, co poslední leté dosáhli. Se zítřejším hlasováním v parlamentu a s podpisem smlouvy vrcholí desetiletý proces, který ovšem nebude úplně u konce. Je třeba také dotáhnout se stejným elánem boj proti korupci, reformu justice, boj eh, proti zločinnosti a ochranu menšin. Z tohoto důvodu také eh, ten mm, návrh, pozměňovací návrh EPP eh, e poněkud nešťastný. Jde tady o Pride parádu ve Splitu v loňském roce. My si myslíme, že eh, právě toto je pozbuzení pro všechny, kteří trpí homofobii a podobně. Jako Evropský parlament chceme také ve spolupráci s komisí eh, dosáhnout toho, aby tyto problémy byly brány vážně a aby také v Chorvatsku eh, byla veřejnost zapojena do demokratické kontroly. To bude muset provést příští vláda a bude muset své vlastní občany přesvědčit, že to tak bude dobře. Já tedy přeji celému západnímu Balkánu mnoho úspěchu na dalším směřování k Evropské unii. Děkuji. Nyní na minutu má slovo pan Hadzigerjou Zague. Mr. Posselt, once again, ještě jednou. Please. Tak prosím. Já mám jenom otázku na paní kolegyni Váčkovou. Eh, jestli tedy eh, ten text eh, strana lidová samozřejmě od neodsuzuje eh, to násilí, které se tam eh, odělalo podle bodu 14. Jenom kritizujeme to, eh, že v bodě 15 se říká, že vláda selhala. Toto je ovšem volební prohlášení. Nicméně násilí pochopitelně odsuzujeme. Přejete si reagovat, paní Lunaček? Pane kolego, posle, já jsem to samozřejmě četla a samozřejmě, že nejde tady o to, abychom podporovali na Balkáně ty či ony, ale podle našeho názoru to skutečně bylo selhání státních orgánů, že lidé ve Splitu nemohli být eh, opravdu eh, chráněni. A já tedy doufám, že ten pozměňovací návrh stáhnete. Děkuji. Eh, a nyní pan Hadžioriu, máte minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My jakožto GUE my eh, také vítáme přistoupení Chorvatska k Evropské unii, poněvadž nyní teď vstupujeme v etapu, kdy důvěra v Evropskou unii je velice otřesena a tudíž je velice dobře, že toto přistoupení ukáže, že eh, tady ta důvěra ještě někde je. A eh, my jsme optimisté, myslíme si, že přistoupení Chorvatska že nebude znamenat vymizení eura léta let práce. A jde o to, aby Chorvatsko zavedlo reformy a v různých sektorech také i my. Chceme i uvítat jejich boj proti diskriminaci a usmíření se sousedními zeměmi. Ale kromě toho všeho také musíme věnovat velkou pozornost hospodářským a sociálním problémům které ještě stále trápí chorvatský lid, jako chudoba, nezaměstnanost a také plnění některých základních práv. Návrh na to, aby to byly liberální politiky, to rozhodně může ještě více zhoršit situaci chorvatského lidu, takže měli bychom podpořit udržitelný rozvoj, modernizaci systému sociálního zabezpečení, aby byli ve prospěch občanů, aby vyřešili problém nezaměstnanosti nebo aby zlepšili přístup k zdravotním službám, ubytování a vzdělání. Děkuji, pan Faráž, na dvě minuty. Děkuji. Já jsem nedávno navštívil Chorvatsko a zjistil jsem, jak tam probíhá národní debata. Byla to opravdová kampaň. A co jsem zaznamenal, že i Evropská unie dělá maximum pro to, aby vlastně podplatila vyšší třídy v Chorvatsku. Je to tak. I Evropská unie darovala Chorvatsku několik milionů eur v rámci předvstupní pomoci. Uh, a utratila vlastně miliony eur na takovou propagandu, reklamní kampaň, které Chorvati věří, a v podstatě dodává také Chorvatům eh, dobře placená místa v Evropském parlamentu, komisi, jenom proto, aby jim ukazovala, jak to tedy bude, jak to bude fungovat, pokud se připojí a evropské vlajky vlají na úředních budovách po celé zemi, aby všichni měli ten dojem, že už tomu tak je ale myslím si, že je to všechno takové zbytečné, protože ti tvrdí komunisté tam v Chorvatsku ještě přetrvávají, stojí u moci a uh, mm, mm, určitě nabíjí velké bohatství, pokud se Chorvatsko připojí do Evropské unie. A je tu problém i ve společnosti, neprobíhá žádná národní debata, je to také problém s tiskem a s médií byl tam docela návrh eh, určité ceny 10 tisíc kun pro toho, kdo by našel opravdový eh, text v tisku o tom, že přistoupení k EU nebude dobré. Takže všechno je tu skorumpované, převrácené, neobjektivní a k tomu tedy eh, dochází. V Chorvatsku je to ještě horší, než jsme si představovali. Tato země v podstatě už tisíc let se snaží o nezávislost. 20 let jí měli nebo mají a v podstatě vzešli z toho hrozného experimentu, jakým byla Jugoslávie. A pokud hlasují pro Evropskou unii, tak se vlastně uh, připojují k určité nové naději. Ale já nevím, jestli to bude opravdu, jestli ta její naděje bude naplněna. Děkuji, pane Faráš. Pan Brons za nezařazené minuta a půl. Pane Brons, minuta. Děkuji. Chorvatsko už je 20 let nezávislé a bylo to s podporou 95% obyvatel v referendu. Mnozí museli tyto zájmy zaplatit životem a je tragické, že Chorvatsko nyní tuto nezávislost odepisuje ve prospěch Evropské unie. Eh, Chorvatsko musela přijmout spoustu zákonů proti hospodářskému liberalismu, muselo vydat soudům své generály a tak dále. Smlouva bude podepsána dříve, než se k ní vysloví lidé v referendu, a to je pohrdání demokracií a chorvatskými občanů, a zejména pohrdání těmi, kteří položili život za nezávislost Chorvatsko. Současná chorvatská vláda využívá, se zneužívá eh, veřejné peníze eh, k tomu, aby eh, obrátila referendum. Ale samozřejmě, pokud referendum bude negativní, bude následovat další a další a další, dokud Chorvati neodpoví správně. Tak se to dělá v Evropě. Děkuji. Pan Karas, dvě minuty. Paní předsedající, pane zpravodaj, dámy a pánové, tento proces, který zítra vyvrcholí, ukazuje, že prožíváme dobré dny nejenom pro Chorvatsko, ale také pro Evropskou unii. Pro Evropskou unii jako projekt sjednocení kontinentu, jako projekt překonání násilí a rozdělení v Evropě, jako projekt míru, svobody a vzájemné zodpovědnosti místo vzájemných bojůvek. Jako odpověď na krize, které prožíváme a na eh, výzvy. Proces rozšiřování Unie ještě neskončil a proces prohlubování Unie je třeba orychlit. Hospodářská a sociální unie musí být vybudována a dobudována. V Chorvatsku a v Evropské unii eh, nemůžeme usnout na Vavřínech. Nýbrž musíme nadále pokračovat v reformách. V Evropě i v Chorvatsku je co zlepšovat v boji proti korupci a při dodržování základních práv a v oblasti nezbytných reform. Není náhodou, že kolega Svoboda, kolegyně Luňáček, já a e, také pan Poslt, že my e, už léta tento proces doprovázíme a že Rakousko patří k zemím, které stál na straně chorvatského boji za nezávislost. Spojuje nás mnohé politicky, kulturně, historicky a proto nás těší, že tento proces posledních let spěje k úspěšnému konci a doufáme, že eh, zítra tady zazní jasné ano a e, srdečné přivítání Chorvatska a z toho vyplynou nové impulzy na naší společnou cestu. Také obraz pro západní Balkán je pozitivní. Děkuji, pane Karasi. Paní Fajon, minuta a půl. Hvala lepa, spoštovani. Podpora... Děkuji. Podpora Chorvatsku to bude tedy zítra důležitým posolstvím toho, že naše Unie se i přes těžké časy rozšiřuje. Bude to důležité poselství pro vlády západního Balkánu. Já Chorvatsku nyní gratuluji za dosažení tak významného úspěchu. Je to důležité i pro všechny země v regionu. A optimisticky si myslím, že Chorvatsko bude dobrým příkladem i pro ostatní, když budou řešit nové otázky a povede to k prohloubení vzájemné důvěry. Já souhlasím s tím, že ten arbitra, ta arbitrážní dohoda mezi Slovinskem a Chorvatskem byla velkým úspěchem. Chorvatsko provedlo velké reformy, zejména co se týče boje proti korupci, proti organizované zločinnosti. To bylo všechno velkým úspěchem. Nicméně tento maraton rozhodně nesmí skončit a všichni si toho musí být vědomi, i politici nejen tedy ti vládnoucí. Je třeba dosáhnout politické rovnováhy, je zapotřebí si uvědomit, že v kolačném důsledku to budou lidé, kteří rozhodnou o tom, zda tedy jejich budoucnost patří do Evropské unie. Na Slovinsku jsme měli zkušenost s referendem a doufám, že i Chorvati stejně tak budou mít tuto skutečnost, zkušenost úspěšnou. Jedná se o navýšení stability v celém regionu, takže mě těší, že jsou tu mezi námi chorvačtí přátelé. Děkuji, minutu má pan Salavrakos. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Svoboda je seriózní člověk a předložil nám velice inteligentní zprávu. Je třeba zdůraznit, že i Chorvatsko se chovalo velice seriózně a vážně, řešilo problémy. A teď velice úspěšně se s tím vypořádalo a doufám, že bude pokračovat s reformami a to e, se stejnou intenzitou. A to především e, reforma soudnictví, boj proti korupci, boj e, proti tedy úplatkářství. <clears throat> Na rozdíl od jiných kandidátských zemí z regionu, tak Chorvatsko vykazuje velký pokrok a zde chci eh, eh, třeba eh, zdůraznit mm, především třeba otázku Makedonie, která zatím není schopna vůbec nastoupit na tento proces. A já doufám, že Eh, mm, Chorvatsko dá nový příklad celému západnímu Balkánu a já jako ostatního eh, mezi námi rád uvítám. Děkuji a mm, pan Kováč, eh, další zapsaný, který tu není, takže slovo má na dvě minuty pan Hokmark. Prosím. Micro, please. Thank you. Madam Speaker, I would like to thank paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat eh, panu zpravodaji. Vítám Chorvatsko a blahopřeji Evropské unii. Some sort of sabotage here. When we tomorrow have the... Zítra budeme mít možnost eh, hlasovat pro vstup eh, Chorvatska do Evropské unie. A to je výraz myšlenky a síly evropské spolupráce. Škoda, že pan Faráš tady už není, poněvadž on má zjevně problém s členstvím Chorvatska. Protože eh, tady eh, vysíláme signál, že spolupráce v rámci Evropské unie je atraktivnější než jeho vlastní politika. A my tady zdůrazňujeme to, že také v dobách krize jsme schopni pokračovat dále eh, v, jednom ze zázr- v jedné ze zázračných schopností Evropské unie, v rozšiřování v rozšiřování Evropské unie, která je stabilní a otevřená společnost. A Chorvatsko bude schopno pokročit dál, zlepšit Evropu. Eh, samo Chorvatsko se stalo lepší společností a tím, že se stanou členy Evropské unie, budou mít chorvaští občané ty též příležitosti jako všichni jiní občané v Evropě. Také Evropa bude lepší a vzniknou pro nás všechny lepší příležitosti pro Chorvaty, Švédy, Rakušany a pro všechny ostatní. Všichni se budeme účastnit tohoto projektu. Zítra tedy budeme předvádět sílu Evropské unie v době krize a já jsem přesvědčen, že to zdůrazňuje také to, že je zde prostor pro optimismus a pro signály směrem k dalším zemím západního Balkánu. Kdy se chcete rozvíjet, kdy chcete pokročit vpřed, kdy budeme spolu se podílet na míru a spolupráci. Děkuji, nyní má slovo na minutu a půl paní Genc. Děkuji, paní předsedkyně. Je opravdovou radostí, že můžeme hlasovat pro přistoupení Chorvatska do Evropské unie, že bude naším Eh, sousedem a již tedy je sousedem Maďarska. Velice mě těší, že se tento bod podařilo uzavřít. Chorvatsko je dobrým příkladem pro ostatní země v regionu, které již ťukají na dveře Evropské unie a to poselství je takové, že pokud splní podmínky, tak jim Evropská unie otevře náruč. A my jsme v průběhu maďarského předsednictví zahájili jednání s Chorvatskem a myslím si, že se v tom pokračuje dobře, protože jsou opravdu všichni zavázáni pomoci Chorvatsku v jednání a proto, aby tedy se završil ten proces vyjednávání. Ale ještě bych ráda zmínila další úkoly, které je třeba splnit po eh, přistoupení a říkám to jakožto členka ze země, která zná ty problémy s nedávným přistoupení. Je třeba provést velké úsilí, opravdu dbát na dobré sousedské vztahy, aby se zabrzdili nacionalistické hnutí protože po válce a v průběhu hospodářské krize ty evropské hodnoty musí být obhajovány a dosáhneme toho tak pouze pokud všichni opravdu půjdou stejným směrem, pokud i všechny politické strany toto budou obhajovat a pokud všichni budou vědět, jaké jsou ty hodnoty, na kterých se zakládá Unie. A já doufám, že takto budeme tedy všichni spolupracovat a vítejte. Děkuji pan Kaspary zde není v sále, nevidím, takže dám slovo panu Peterlovi. Jedna minuta. Madame, eh, merci, madame le président. Děkuji, paní předsedkyně. Předsednik, drahé kolegice. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Já velice srdečně gratuluji Chorvatské republice za to, že úspěšně dokončila jednání o, postupy, o podepsání smlouvy o přistoupení. Chorvatsko nám dokázalo, že díky usilovné práci je možné posílit ještě ten nedokončený proces rozšiřování. Chorvatsko bude druhou zemí, která v rámci těch eh, bývalých zemí Jugoslávie vstoupí do Evropské unie a já si přeji, aby postup Chorvatska byl stimulem pro další země západního Balkánu kterým tedy byla nabídnuta evropská perspektiva. Tento proces je zapotřebí i ve světle stávající krize. Rozhodně ho musíme podporovat ve prospěch míru a integrace celé Evropy. Děkuji. Mm, pan Petrle, pan Kaspar je zde, takže má slovo na minutu podle plánu. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Vážená paní předsedající, já vám srdečně děkuji, že mě dáváte slovo, ať jsem se opozdil. Pro mě je velice důležité to, že Chorvatsko, a tady podporuji všechny eh, předřečníky, eh, že tedy Chorvatsko patří k nejlépe připraveným kandidátům na vstup. V posledních měsících eh, bylo dosaženo velkého zlepšení a já jsem velice vděčný Evropské komisi i partnerům v Chorvatsku za to, úsilí, které tomu věnovali. E, jasné, mě ovšem není jedna věc. My nemáme e, jasná pravidla o tom, co kdo má splnit Evropské unie. A opět e, tady také nejsou 100% splněny všechny předpoklady. Já tedy nechci tady někoho znevýhodňovat. Chorvatsko zašlo nejdále ze všech ostatních, ale já bych byl rád, kdyby do budoucna jsme si byli rovní v právu, nikoli rovní bez práví. My jsme vytvořili dobrá pravidla v Evropě, ale eh, naše dnešní krize souvisí s tím, že jsme je dobře nedodržovali a to by mělo být bráno v úvahu v budoucnosti. Eh, Děkuji, pane Kaspary. Nyní, milí kolegové, se dostáváme ke Catch the Eye. Několik kolegů požádalo o slovo, já dám slovo pouze šesti. Nejprve pan Mikolášek, prosím a dodržte řečnickou dobu jedna minuta, tak aby všech šest mohlo eh, si vzít slovo, a ne jenom pět. Tak prosím, máte minutu. Slyša. Mr. Mikolášik. Pan Mikolášik. Nevidím ho, není, takže paní Rojtová minuta úspěšné završení přístupových jednání chorvatska mě upřímně těší

bude to také symbol přitažlivosti a životaschopnosti české unie. děkuji komisaři fllemu za nasazení. Děkuji. Prosím, ale respektujte jednu minutu. Pan Cassini, minuta. Paní předsedající, děkuji. Úspěch Chorvatska je další ránou pro euroskeptiky a já proto eh, gratuluji chorvatskou vyjednávacímu týmu, stejně tak chorvatskému parlamentu a také komisi a členům a také polskému předsednictví. Myslím si, že bychom měli být všichni hrdí na tento úspěch Unie a stejně tak děkuji Hanesi Svobodovi za dlouhoročnou a pozitivní práci. 9. prosince by tu štafetu rozšíření můžeme odevzdat Chorvatsku a z Chorvatska dále Černé hoře. Chorvatsko si zasluhuje dobré sousedy a my si zasluhujeme také i dobré další kandidáty a zasluhuje si toto všechno i celý západní Balkán. Podporujme tedy Chorvatsko i Černou horu a já vyzývám komisi, radu i předsedající Polsko, abychom v těch nadcházejících dnech spojili síly a z Chorvatska se ubírali dál. Děkuji paní Tykau, minuta. Uh, Děkuji paní předsedající. My také vítáme přistoupení Chorvatska do Evropské unie. Já to vnímám tak, že to bude obrovské přispění pro další strategie Evropské unie, co se týče podunajského regionu. Um, Chorvatsko ostatně je také důležité pro plnění osy číslo 6, co se týče zachování biodiverzity. Tam panuje velká spolupráce s Bavorskem. Víme také, že je nezbytné aby Chorvatsko jakožto člen přispělo k rozvoji transevropských sítí, protože Chorvatsko má opravdu velice důležitou roli v tom, aby se uh, tyto sítě mohly rozšířit, aby se vylepšily dopravní infrastruktury v celé Evropě a konkrétně v balgánském regionu. Děkuji. Pan Obermajer, minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Po překonání řady byrokratických překážek eh, konečně dospěla přístupová jednání eh, k závěru. To je dobře, protože Eh, v Chorvatsku došlo k obrovským reformám, například v justice, ale Chorvatsko samozřejmě udělá dobře, když bude dále uvažovat o věcech jako třeba eh, výstup z atomové energie, elektrárna Kryško. Také je důležité eh, zaměřovat se nadále na korupci, konkurenci a tak dále. Komise toho po Chorvatsku chtělo mnoho. E, zatímco e, třeba Turecko, v Turecku jsme e, velice tolerantní a poskytujeme mu spoustu prostředků. To je třeba vůbec do rovnováhy. Děkuji, pan Kukan, minuta. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo. Zítřejší hlasování o přistoupení Chorvatsko do Evropské unie bude důležitým mezníkem. A já věřím, že posílí Evropskou unii a prokáže důvěryhodnost její politiky rozšiřování a závazky vůči Balkánu. Přístupový proces významně přispěl k transformaci Chorvatska do demografické země, která se zakládá na demokratických hodnotách. A já jsem přesvědčen, že vstup do EU přispěje k posílení stability, bezpečnosti a svobody v regionu. Chorvatsko by mělo i nadále sehrávat úlohu opravdového zastánce a zástupce evropských hodnot. Nicméně v tuto chvíli je důležité myslet i na další země a na naše společné úsilí přivést tyto země do Unie. Úspěšný příběh Chorvatska nám umožnil poučit se o nové, obohatit se o nové zkušenosti, které doufám budeme umět moudře využít v dalším procesu rozšiřování Evropské unie. Já co nejsrdečněji vítám Chorvatsko jako 28. člena. Děkuji a poslední Eh, řečník, pan Ogor, minuta, ne Nejtěžší období v historii je právě toto, eh, protože mm, mm, by mohlo dojít k tomu, že by zmizela důvěra a eh, i já proto vítám, že v této těžké době, kterou zažíváme, že dochází k přistoupení Chorvatska. Jednota Evropy nebude završena bez integrace západního Balkánu. Na druhé straně přístup těchto zemí je nevyhnutelný proto, abychom i vyřešili problém menšin na evropské úrovni. Tento problém musíme řešit Integrace západního Balkánu bude úspěšná pouze, pokud budeme řešit i otázku menšin. A doufám, že Chorvatsko bude eh, eh, respektovat své přísliby, které dalo před vstupem, co se týče ochrany menšin. Paní předsedající, děkuji, děkuji, tím jsme skončili s Catch the Eye a slovo má pan komisař. Thank you very much, uh, Madam President, honorable members. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. Chci poděkovat za tuto debatu která je obecně velice pozitivní, inspirující a povzbuzující a podporuje přistoupení Chorvatska a já doufám, že toto se zítra promění v ten rozhodující hlas. Vyslechl jsem si vaše povzbudění vůči Chorvatsku, aby pokračovalo v přípravách na členství. Zjištění eh, našeho monitorování na podzim prokázalo, že Chorvatsko v tomto pokračuje a dále se připravuje na členství a podařilo se jim dosáhnout vysoké úrovně přípravy a opravdu eh, zastává své zodpovědnosti vyplývající z povinností. Završení této fáze bude klíčovou prioritou vlády, která se vytvoří po nadcházejících volbách. A já činím tuto poznámku proto, abych eh, tento bod zdůraznil, že to nebudou žádné výjimky pro Chorvatska. Musí splnit své povinnosti, tedy ty, které jsme s nimi vyjednali. A v rámci těchto povinností eh, bude muset splnit eh, i samozřejmě příslušný harmonogram. A rád bych vám také potvrdil, že ratifikace přístupové smlouvy bude jednorázový akt zakládající na článku 49 smlouvy. A ze strany komise bych rád znovu zopakoval náš závazek i nadále pokračovat, blízce spolupracovat a ověřovat, zda tedy opravdu ten pokrok Chorvatska bude pokračovat i v nadcházejících měsících směrem k přistoupení. Politika rozšíření opravdu zodpovídá všem těm aspiracím lidí, kteří si přejí přistoupit do sjednocené Evropy. A opravdu lid Chorvatska vykonal tvrdou práci. A to rozhodně dokazuje to, že naše politika rozšíření je důvěryhodná. Děkuji vám. Uh, Děkuji, pane komisaři. A nyní v neposlední řadě dám slovo panu Dovgilevičovi, který pohovoří za radu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Já zde chci eh, eh, Eh, poblahopřát hlavnímu vyjednavači chorvatské delegace, protože pracoval velice tvrdě eh, eh, po celou tu dobu přístupových jednání a možná humorně bych mohl říci, až Chorvatsko vstoupí, tak určitě více budete muset si zvykat na slovanská jména. To také vítám v, ale ve svém závěru chci zmínit něco jiného. A to velice dobře si pamatuji, když tento parlament ve Štrasburku odsouhlasil v roce 2003 přistoupení deseti států. A dobře si pamatuji na tu diskuzi, která se vedla před eh, referendy eh, v těchto zemích, eh, třeba u mě v Polsku a e, víme, ty, pamatuji si na ty euroskeptické nesmysly, které jsme slyšeli všude kolem, že přijdeme o identitu, že vznikne ekonomický Babylon a že to je konec našeho zemědělství, hodnot, křesťanství. To byl všechno nesmysl. Podívejte se na Polsko nebo na Českou republiku, na další země jako baltské státy. Podívejte se, jak vzkvétají v EU podívejte se na to, jak rozšíření a především ta poslední vlna byla úspěšná. Proto doufám, že <clears throat> ta diskuze eh, v rámci referent bude, eh, referenda bude diskuze konstruktivní, která bude se točit kolem skutečných problémů a dilemat. A doufám, že nedojde k opakování stejných diskuzí, které nevedly nikam a které jsou založeny pouze na nějakých mýtech a ne na faktech. Věřím, že zítra hlasování skončí dobře. Chci poděkovat zpravodaji panu Svobodovi a za veškeré úsilí a energii, kterou do toho vložil. Jsem přesvědčen, že v této těžké době budeme schopni eh, komunikovat pozitivní, dynamický signál, který vyplývá z toho faktu, že Chorvatsko přistupuje. Děkuji. Köszönjük szépen, miniszter úr, és köszönjük Szóboda a jelentést. Děkuji vám, pane ministře, eh, děkuji také panu Svobodovi za to zprávu. A my se nyní